Liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych zahájil dnešní zasedání výboru pro kontrolu rozpočtu. Je to první zasedání našeho výboru v novém roce. Přeji vám všem, vašim rodinám, zdraví, šťastný a úspěšný nový rok a přeji i nám v naší obtížné práci v Evropském parlamentu Eh, v období rozpočtových krizí členských států dobrou práci našeho výboru pro kontrolu rozpočtu. Eh, navzdory tomu, co někteří eh, poslanci možná se domnívají, my jsme přesvědčeni, že my přispíváme k tomu, aby se ekonomicky a úsporně nakládalo s penězi. Nacházíme se v udělování absolutoria, eh, které se koná každoročně a navzdory rutině, kterou máme v rozpočtovém udělování absolutoria. Máme tady premiéru, dovolte, abych tady ve výboru eh, přivítal srdečně vás, paní Baronko Aštnová, jako vysokou představitelku pro Evropskou službu pro vnější činnost. Máme velkou radost, že jste přijala naše pozvání a že jste odpověděla rozsáhlý katalog otázek. Evropská služba pro vnější činnost eh, se stále ještě buduje. Je to nová úloha, kterou dostala Evropská unie v rámci Lisabonské smlouvy a to vysvětlo i celou řadu otázek z našeho výboru. Máme radost, že jste mezi námi a těšíme se, že během dalšího průběhu schůze eh, budeme moci vyjasnit většinu našich otázek. Vítám vás, máte slovo, ale možná předtím si nechejte nalít čau, čaj nebo kávu. Rapporteur, ich frage zuerst den Herrn äh, Berichterstatter, ob er einleitende, ob er einleitende Bemerkungen. Eh, možná, že byste nejprve... Pan Gajer chce eh, učinit pár úvodních poznámek. Děkuji, pane předsedo. Rozumím tomu tak, že udělení absolutaria eh, pro Evropskou službu pro vnější činnost patří k udělování absolutoria všech institucí Evropské unie a proto si myslím, že byl na řadě teď kolega Černecký. Oh, there he is. Okay. Ich habe den Kollegen... Ano, já jsem kolegu Čarneckého bohužel teď neviděl. Omlouvám se velice za toto nedopatření. Prosím, pěkně máte slovo. Uh, thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl přivítat našeho hosta, paní vysokou představitelku pro zahraniční politiku baronku Ashton, Chci také přivítat eh, zástupce Evropského účetního dvora, pana Pinksna a pana Bruza. Poprvé se zabýváme absolutoriem pro EEAS a chtěl bych poděkovat paní baronce za to, jak se svým týmem rychle reagovala na naše otázky a jak konstruktivně a pozitivně k této věci přistupovala. Ceníme si toho, že EEAS bere svou odpovědnost vážně. Nicméně pochopitelně máme určité otázky, u kterých bychom se rádi dozvěděli více. Za prvé, organizační schéma EEAS. Zatím mě není úplně jasné, jakou úlohu sehrává výkonný generální tajemník pan Raymond. A možná, kdybyste mohla trochu podrobněji jeho roli popsat. V dotazníku jsem se tázal na konkrétní opatření, která mají zajistit lepší synergii mezi EEAS a DEFCO a mezi EEAS a národními diplomatickými službami. Mnohokrát děkuji za poskytnuté informace, ale poprosím ještě o pár praktických příkladů opatření, jejichž cílem bylo zajistit lepší součinnost těchto služeb. Potom Otázka sebehodnocení. Nám bylo řečeno, že tam, kde došlo k průtahům, se v mezičase situace zlepšila. Bylo by možné, prosím, abyste nám poskytla příslušné chybějící výkazy? Rozumím tomu, že může být těžké zajišťovat výběrová řízení u delegací, a to především tam, kde postupy veřejného eh, zadávání veřejných zakázek se velmi liší od Evropské unie. Můžete prosím trochu podrobněji pojednat to, jak se EAS snaží praxi v této oblasti změnit a více se dozvědět od velvyslanectví v dané zemi? Také jste zmínila, že EEAS dopracovává memorandum o porozumění s OLAFem, tak aby spolupráce probíhala na solidním základě. Tak se táží, co to je ten solidní základ a čeho se to memorandum bude týkat. Existuje navíc nějaký postup pro stížnosti a jejich vyřizování na EU MS Int? A pokud ano, tak jak to funguje? Vy jste hovořila o zpětné vazbě od uživatelů těchto informačních produktů. Myslíte si, že to je ten nejlepší způsob, jak řešit případné stížnosti? Když jsme se ptali na evropské zvláštní zástupce, tak vy jste na tu otázku odpověděla, že tito zvláštní zástupci jsou zodpovědní za realizaci mandátu a zajímalo by mne, jak podrobné tyto mandáty jsou. Bylo by možné, prosím, více pohovořit o jejich obsahu? Vy jste hovořila o rozdílu mezi zaměstnanci a za dočasnými zaměstnanci v určitých funkcích. Znamená to, že státní úředníci pocházejí z evropských institucí a ti, kteří jsou najímáni na dobu určitou, pocházejí z členských států, anebo si máme tato čísla eh, vysvětlovat jinak? Teď, co se týče celkového plnění rozpočtu za rok 2011, tam jste nás informovala, že nebylo možné poskytnout údaje kvůli rozpočtovým závazkům z roku 2011, které byly převedeny do roku 2012. Ale alespoň nějaký odhad toho čísla byste nám předpokládám dát, dát mohla. A nakonec dopředu děkuji za odpovědi kolegy. Děkuji mnohokrát, pane kolego Čarnecky. Jako zpravodaj výboru pro rozpoč- kontrolu rozpočtu pro tuto část rozpočtu je dobrým, bývá dobrým zvykem, že nyní eh, získá příležitost Evropský účetní dvůr zaujmout pozici z hlediska té zkušenosti, že paní baronka musí v 10 hodin kvůli jiným závazkům, protože musí odletět, opustit naše zasedání, ale potom ještě budeme moci hovořit eh, s Chief Executive Officer Sullivanem. a proto bych rád všechny poprosil o stručnost. Pan Kingston z účetního dvora, mohu vás požádat o krátké stanovisko, než dáme slovo paní baronce? Vielen Dank, Herr Vorsitzende. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám za pozvání. velmi mě těší, že jste e, mohu být e, na této, abyste, e, jak se řekla, jak jste řekl, premiér, je to skoro jako v Berlíně na filmovém festivalu. My jsme tady ve třech z auditního, tedy z účetního dvora. Pan kolega Mokrusa je tady také, poněvadž on byl zpravodajem pro administrativní část absolutoria a také pan Fasekář, který bude auditovat eh, Eh, ten eh, zahajovaný audit, bude provádět ten eh, zahajovaný audit o zahraničním servisu. Já bych rád začal několika úvodními poznámkami, potom bych, se, bych přešel na tu výroční zprávu a poté závěrečné zprávy. Takže na úvod. Především musím říct, že mě velice potěšilo, že jsem na straně 20, pardon, 38 eh, ze zpráv za rok 2011, že paní eh, vysoká představitelka eh, chce, aby do polovinu, poloviny roku 2013 byla, byla celá služba už skutečně v chodu, v běhu. Minimum, co se dá říci, je toto. V prvních několika letech existence tohoto servisu eh, to, bylo, to byl určitý křest. Takže já myslím, že paní vysoká představitelka možná eh, očekávala to, že aktivity servisu se budou rozjíždět ne tak intenzivně. Eh, muselo se udělat hodně věcí, samozřejmě nábor zákaz, za pracovníků a eh, samozřejmě vytvořit vztahy k příslušným DG komise. A právě tyto vztahy jsou pro nás velice důležité, pro nás jako to auditory. Jak už jsem naznačil paní vysoké představitelce, jde zejména o jasné rozdělení odpovědnosti mezi EAS a DEFCO. Také rozvojová pomoc musí zůstat nejvyšší prioritou pro všechny ty, který se to týká. V této souvislosti mohu odkázat také na to, co řekl pan Čarnecký ve svých otázkách. Nyní dovolte, abych se zabýval přímo výroční zprávou za rok 11. A rozdělím to na dvě části. První část se bude týkat administrativních výdajů, to je kapitola 9 v naší zprávě. Tam máme řadu poznámek o zahraničním servisu, o v paragrafech 9.25 až eh, eh, 38. A v ta druhá část to budou externí vztahy a to se bude týkat zejména kapitoly 7. Takže ta první část, a to jsou administrativní výdaje v naší zprávě kapitola 9. Máme zde dvě části. Jedna se týká lidských strojů a druhá věc je zadávání zakázek. Lidské zdroje. Tady jsme identifikovali dva problémy, které je třeba řešit podle našeho názoru. V textu kapitoly 9 je vidět, že eh, když se eh, podíváme na případy v šesti případech ze sedmnácti, informace, které měl k dispozici tento servis o osobní a rodinné situaci zaměstnanců eh, nebyla, nebyly zcela aktuální. Eh, druhý bod se týká dočasných zaměstnanců. Eh, oni mají smlouvy, které byly podepsány ve, se spožděním 3 až 7 měsíců po zahájení pracovního poměru. To je ve třech se zkoumaných osmi případů. Pokud se týče zakázek ve Venezuele, pokud se týče bezpečnostního kontraktu, tak tam se používá kontrakt, který už 24 let existuje, nic se tam nemění, to je odstavec 927 a určité slabiny jsme zjistili v oblasti zajišťování bezpečnostních služeb ve třech z pěti zkoumaných případů. Tolik tedy administrativní náklady, to znamená zakázky a lidské stroje. Nyní kapitola 7 a to jsou zahraniční vztahy, pomoc a rozšiřování. A současně se budu zabývat také zprávu z 8., 9. a 10. Eh, Evropského rozvojového fondu. Asi si někteří z vás vzpomenete, že ve slyšení s komisařem Pibalksem jsem eh, komentoval v kapitole 7 a také v kapitole EDF ohledně rozpočtové podpory k tomuto tématu. A myslím, že to tež se vztahuje také na zahraniční servis. Jak víme, tento program s partnerskými stranami, s partnerskými zeměmi, toto je společná zodpovědnost EAS a DEFKA. Objem pomoci je dán eh, rozvojovým mechanismem, eh, který se k tomu vztahuje. A já bych k tomu chtěl říci toto, že je třeba zdůraznit eh, významná rizika spojená s rozpočtovou podporou. Velice stručně to vezmu. Máme zde dva odstavce v kapitole 7 a dva v EDF. A eh, já bych připomněl ty tři body z minula. Za prvé, rozpočtová podpora se dává často zemím, kde špatně funguje finanční řízení. A to je skutečně to minimum, co se k tomu dá říci. A je to e, sformulováno velmi obezřetně. Druhý bod. E, náš účetní dvůr, ten vlastně eh, ten audit končí v okamžiku, kdy se peníze pošlou eh, ven. A další věc je, eh, je zde široké pole interpretace, jestli si země, příslušná země zaslouží tuto podporu nebo ne. A to opět formulujeme obezřetně. Takže závěr je, že je třeba se zamyslet zcela vážně nad tím, zda rizika, která podstupujeme, jsou přijatelná pro daňové poplatníky vzhledem k tomu, že mnohé přijím, země, které přijímají tyto, eh, tuto pomoc, mají velmi špatné finanční řízení anebo zde řádí podvody a korupce. Eh, také, já jsem řekl na začátku, eh, pan Fasakáš Eh, je příslušným zpravodajem pro EAS eh, e a a jelikož eh, vy už budete v plné rychlosti fungovat, tak my také budeme muset být velice rychlí. Takže k tomu tolik. A ještě poslední závěrečná poznámka pokud máte jakékoliv otázky na účetní dvůr ke kapitole 9, tak prosím, eh, pan eh, kolega, můj španělský kolega vám eh, odpoví úplně na všechno. Ano, děkuji vám, pane Pinkstne, za toto prohlášení Evropského účetního dvora. Nyní navrhuji, abychom dobře využili zbývající čas a nyní bych prosil vás, paní Eštonová, abyste odpověděla a přednesla vlastní prohlášení a poté, eh, poté eh, budou mít slovo předsedové nebo zástupci skupin. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokud dovolíte, tak nejprve pár slov úvodem a potom se dostanu k devíti otázkám, které mě položil pan Čarnecky a také se dostanu k tomu, co říkal pan Pixten z Evropského účetního dvora. Na samém začátku ale chci zmínit, že je mi velkou ctí a a potěšením, že mohu předstoupit před tento výbor a jsem velice ráda, pane předsedo, že jste zorganizoval toto zasedání. Eh, bylo to poměrně těžké vzhledem k mé pracovní vytíženosti. A jsem také velice ráda, že jsme byli schopni rychle reagovat na těch 137 otázek, které jste nám položili. Je to dialog, ve kterém velmi ráda budu pokračovat jak tady, tak jinde. Ráda bych také řekla, že jsem zde ráda z toho důvodu, že bych, se chtěla, že bych si vás chtěla vyslechnout, protože se snažíme vytvořit a konsolidovat řízení, finanční zprávu a systémy, které musí odpovídat účelu EEAS a které nám zároveň musí dát dostatečný manevrovací prostor, protože pracujeme v poměrně náročném prostředí. A to nejenom proto, že se mění naše sousedství, ale také eh, vzhledem k tomu, jak vypadá hospodářská situace. Jsem přesvědčena, že musíme spolupracovat, že musíme co nejlépe využít ty omezené prostředky, které máme, k naplnění cílů, které nám stanovila Lisabonská smlouva. Evropský parlament nás neustále podporoval, přitom když jsme rozvíjeli své politiky v řadě oblastí. Děkujeme za to. Pane předsedo, vy jste hovořil o změnách na změnách vyplývajících z arabského jara, o posilování evropské politiky sousedství a vytváření nové koncepce prostřednictvím a pracovních skupin pro podporu politické a hospodářské změny se zapojením Evropského parlamentu. Hovořili jsme také o nutnosti reagovat na krize, tak jak nastávají. Hovořili jsme konec konců také o africkém rohu, Somálsku a Sahelu a o Sýrii. Říkali jsme, že je potřeba rychle reagovat na změny, tak jak nastávají ve světě. Podívejme se třeba například parmy Myanmaru. Na Blízkém východě také máme velmi intenzivní angažma. Kromě toho jsme ve vedoucí pozici při vyjednávání s Iránem. Totež platí pro vyjednávání mezi Bělehradem a Prištinou. Je potřeba strukturovanějším způsobem pracovat s klíčovými strategickými partnery na otázkách, které mají dopad na nás, na všechny. Totéž platí pro nový rámec pro lidská práva, který má dopad na veškeré vztahy se všemi zeměmi po celém světě. Mohla by dát řadu dalších příkladů, ze kterých by vyplývalo, že Evropská unie, její instituce a politiky přispívají hospodárným způsobem k vnější politice Evropské unie, tedy k naší zahraniční politice. A vychází to ale z toho, že musíme být schopni vytvořit komplexní přístup, který bude spojovat nástroje společné zahraniční a obrané politiky z nástrojů, které máme k dispozici na národní úrovni. Tak, abychom nezdvojovali úsilí, ale vzájemně se doplňovali. Platí to především pro tuto hospodářskou situaci, ve které členské státy očekávají stále větší podporu EEAS prostřednictvím 141 delegací, které po celém světě máme. Na druhou stranu žijeme ve stejném rozpočtovém a finančním tlaku. Snažili jsme se co nejhospodárněji přistupovat k prostředkům, které jsme dostali od Rady a komise. Dvakrát jsme vyhodnotili celý proces, abychom zjistili, kde se dá ušetřit eh, prostřednictvím spojování pracovníků ze dvou institucí. Znova jsme vyslali 10 pracovníků A kromě toho také eh, musíme brát v úvahu předsedání Radě pro zahraniční věci a podobně a eh, zdroje, které potřebujeme pro pracovní skupiny v Radě. Kromě toho také EAS musí fungovat jako autonomní organizace. Takže to bylo první hodnocení. Druhé hodnocení se podívalo ještě více do hloubky. A zdroje jsme přesouvali z centrály na delegace, kde jsme chtěli posílit své kapacity. Evropská unie má nové delegace, které se hodně liší od předchozích delegací Evropské komise. Nicméně počet zaměstnanců je stejný a fungují v krizi, ale v nebezpečném světě, ve kterém žijeme, to má své dopady protože je potřeba zajistit bezpečnost zaměstnanců, kteří tam jsou. Prostě je potřeba, aby velice rychle jsme byli schopni převážet zaměstnance z jednoho místa na druhé. A to v situaci, kde prostě nefungují banky, kde nefungují žádné instituce a kde je všechno těžké. Potřebujeme mít tedy jasné finanční a řídící postupy. Tady jsme využili toho, co je v evropských institucích dobré. Používali jsme také vnější auditní služby a příslušných pracovníků z Evropského soudního, eh, tedy pardon, účetního dvora, se kterým jsme spolupracovali a s OLAFem připravujeme memorandum o porozumění. Ale v jiných oblastech musíme vytvořit nové politiky a postupy, které nám umožní vyrovnat se s novými charakteristikami práce EAS. Mimo jiné, paralelní finanční okruhy eh, týkající se delegací EEAS a komise. Kromě toho také musíme vytvořit personální politiku, která umožní zaintegrovat vyslané diplomaty z jednotlivých členských států. Musím říci, že toto bylo tím nejdůležitějším bodem naší spolupráce s členskými státy a navíc to má veliký vliv na kulturu naší instituce. Předpokladem úspěšnosti EAS také bude velmi úzká spolupráce s dalšími institucemi Evropské unie, s Evropským parlamentem na základě deklarace o politické odpovědnosti, s komisí, již se místo předsedkyní, která je zodpovědná za koherentnost vnější politiky a platí to také pro otázku finanční pomoci. Evropská komise je odpovědná za provozní výdaje a pochopitelně za zprávu řadu svých zaměstnanců v našich delegacích. Závěrem tedy chci říci, že nic není hotové. David O'Sullivan, náš provozní ředitel, ve své výroční zprávě zmínil jednotlivé problémy a zároveň, řekl, zároveň zmínil, jak to vypadá s naším rozpočtem a jeho prováděním. Dostali jsme připomínky od Evropské účetního dvora k plnění rozpočtu, pracujeme na jejich odpovědi. Doufáme, že tím bude pokračovat tato diskuse. My jsme se snažili celou dobu zajistit, aby eh, evropský daňový poplatník se mohl spolehnout na to, že naše služba poskytne dobře a hospodárně eh, své služby a že občané budou vždy vědět, co se děje z jejich eh, prostředky. Vy, jste, vy máte svou konkrétní zodpovědnost za tuto agendu a že vy, doufáme, budeme, budete věřit, že budeme využívat vašich zkušeností a že budeme schopni se zodpovídat. Pokud dovolíte, pane předsedo, tak pár otázkám, které zmínil pan Čarnecký, protože si myslím, že potom ostatní se nebudou se ptát na to tež. Bylo to devět otázek, takže velice rychle. <clears throat> Za prvé, organizační struktura a výkonný generální tajemník. Výkonný generální tajemník má průřezové odpovědnosti, má podporovat Radu pro zahraniční záležitosti a spolupracovat se 27 ministerství zahraničí, které koordinuje za mého předsedání. Navíc je zodpovědný za konkrétní agendu, do které třeba spadá mimo jiné v tuto chvíli Syrie, podpora předsednictví a jejich programu. Takže například bude cestovat spolu s eh, předsedou rady do Egypta a to během nadcházejících pár týdnů. Kromě toho je také zodpovědný za strategickou koherentnost. A s Davidem Osolenem tady velmi úzce spolupracuje. Tedy tito dva mají na starosti všechny různé aspekty naší činnosti, od zprávy, personalistiky a financování po uh, strategii, závěry rady, které jsou strašně důležité při rozvíjení role rady a naší služby, ale také Evropské komise prostřednictvím mě jako místo předsedkyně a vztahu s Evropským parlamentem. Takže je to opravdu průřezová role. Teď spolupráce s Devkem, tady vám dám příklad. Africký roh, to si myslím, že je skvělý příklad, který dobře ukazuje, že vytvoření naší služby umožnilo poprvé v historii, aby lidé z různých částí institucí, kteří mají na starosti podporu vojenských misí anebo zajišťování humanitní pomoci, anebo eh, rozvojové pomoci, projektů, které budou šíleně důležité pro budoucnost Somálska, že všichni tito lidé mohli spolupracovat. Také s těmi, kteří pracují s lidmi v regionu, eh, kteří pracují na oblasti bezpečnosti na moři, a to nejenom ze Somálska. Eh, třeba kteří chtějí nacházet alternativní práce pro mladé muže, kteří v tuto chvíli působí jako piráti. A je, to, je tam prostě spousta dalších věcí. DEVKO a EAS v tomto spolupracují přímo na místě. A funguje to. Spolupracují i v institucích v Bruselu. A klidně bych vám mohla dát 20-30 dalších příkladů. Jde opravdu o to, že se vzájemně doplňujeme, pracujeme na základě svého mandátu, ale přitom působíme průřezově, tak aby to všechno nakonec bylo efektivnější. To tež platí i pro národní diplomatické služby země, které působí v regionu, a já se budu držet toho příkladu afrického rohu. Když jsem byla v srpnu v Mogadešu, tak musím říct, že jsme spolupracovali se všemi členskými státy, které tam jsou zastoupeny. A to tež platí pro Keniu, to tež platí pro Somálsko, a to tež platí pro mise Atalanta. Chtěli jsme zajistit, že prostě máme i na moři dostatečné prostředky pro to, abychom mohli bojovat s piráty. S tím, že členské státy vycházejí ve své práci ze stejných principů a šlo tedy pouze určitou synergii a koordinaci. A když se zeptáte vyslanců členských států, kteří pracují v této oblasti, tak vám všichni bez výjimky řeknou, že právě africký roh je velmi dobrým příkladem. Mohla bych si zvolit další příklady, napadl mě tento. Teď ta chybějící čísla, to bylo myslím od osmi šéfů delegací, eh, ano, jsou k dispozici už. Co se týče Eh, toho, jak se učíme od národních velvyslanectví. To platí, já už jsem v úvodu řekla, že máme k dispozici velmi zkušené diplomaty z různých členských států a můžeme se od nich poučit. máme třeba předsednictví eh, šéfu delegací, což je velmi užitečný orgán, který má na starosti důležité věci a jsou v něm zastoupeni jednak e, komise, rada, ale také ministerstva zahraničí členských států. A opravdu zajímavé si dívat na to, jak to funguje e, v takovéto směsici lidí z různých, e, z různých oblastí. S tím, že se samozřejmě snažíme zachovat ty příklady dosvědčené praxe, kvůli kterým jsme známi. Co se týče OLAFu, tam šlo hlavně o výměnu informací, o zajištění přístupu k dokumentům, to v podstatě nastavení mantinelu vztahu s Olafem tak, aby to fungovalo jako vztahy mezi evropskými institucemi fungovat mají. A myslím si, že až uvidíte výsledky této práce, tak budete spokojeni. Situace tam si myslím, že jsme zodpověděli na tu otázku. Je potřeba, aby systém fungoval. Eh, situation Room, tady jde o to, že my musíme mít neustále aktuální informace z celého světa, protože se na nás obracejí s různými otázkami týkajícími se krizí, ale také opravdu aktualit. A dnes zrovna jsem poprosila toto centrum, aby mě připravili zprávu o tom, co se děje v otázce Prištiny a Bělehradu, jak se budu, když se budu připravovat na další dialog mezi těmito dvěma státy. Takže nebyl důvod si stěžovat na toto situační centrum. Mají velmi složitý popis práce, pracují se mnou, s uh, řediteli. Uh, něco takového jsme v minulosti neměli a teď jsem rád, že se to změnilo. Máme tam také eh, Teď, co se týče informací z roku 2012, tak ty poskytneme co nejrychleji. Odpovídali jsme na to, když jste nám kladli ty otázky, ale chápu, proč chcete tyto výsledky rychleji. Možná pro tuto chvíli Kolik ještě máte toho? No to byly otázky pana Čarneckého a teď k zprávě Evropské účetního dvora, jestli mohu. Především bych chtěla poděkovat za vaši práci. Eh, bylo pro mě zajímavé navštívit vás. Co se týče informací o rodinné situaci, tak eh, o rodinném stavu, tak to už jsme změnili. Co se týče zaměstnanců s dočasnými smlouvami, tak na samém začátku to trochu déle trvalo, protože já jsem podepisovala, celé dny jsem seděla a podepisovala dokumenty, protože jsem byla sama a e, bylo potřeba rozjet tuto instituci. Teď se to změnilo, máme už k dispozici skutečný proces, Omlouvám se těm lidem, kteří nedostali své smlouvy tak rychle, jako měli. Teď, co se týče rozpočtové diskuse, no my jsme se o tom bavili, když jsem byla v Lucemburku. Bylo to zajímavé. Na rozpočtovou podporu se různí lidé dívají jinak. Pokusím se to krátce uvést a potom skončím. Řada zemí říká, že potřebuje pomoci, aby vytvořila administrativní kapacitu, na základě které vláda může působit v oblasti zdravotnictví, školství, justice a podobně. Když se působí prostřednictvím nevládních organizací, tak je to důležité, ale nikdy se nezlepšuje kapacita státního sektoru. Takže je to potřeba vyvážit. Protože z definice v řadě zemí, kde potřebují rozpočtovou podporu, nemají ty kapacity, které my chceme, aby měli. A pravda je, že je potřeba, abychom o tom hovořili zcela jasně. A z toho důvodu jsme vytvořili pravidla v září roku 2012, která hovoří o odpovědnosti a transparentnosti. Bude to mít také lepší součinnost s rozpočtovou podporou jednotlivých členských států, tak abychom se tam neduplikovali. Ale když se podíváte na Pakistan, Afganistán a podobné země, tak s nimi jsem velmi dlouho vyjednávala o rozpočtové podpoře a jejich důsledcích a říkala jsem, že pro nás je pochopitelně důležité chránit finanční prostředky. Je to problematické, ale měli bychom podle mě rozpočty těchto zemí podporovat, ale v určitém nastaveném rámci. V rámci jistoty, co se s nimi prostředky stane. Děkuji for answering these. Děkuji vám, paní Ashton, za poskytnuté odpovědi. A nyní první kolo otázek. A já budu velice přísný. Každý z řeční bude mít pouze dvě minuty. Budou to reprezentanti skupin, jako první Inge Gressle za EPP a poté SAD. Děkuji mnohokrát. Paní baronko Eštnová, ráda bych řekla, že na základě institucionalizované Evropské služby pro vnější činnost získali tolik transparentnosti, která tady dříve nebyla, protože jsme skutečně dbali na to, aby co do finančního nařízení a co do rozpočtových dokumentů jsme věděli daleko více. To znamená, stav našich znalostí k tomuto se daleko, daleko zlepšil. A také, co se týče opatření a smart saving iniciativy, čili iniciativa um, sofistikovaných úspor, to vše také doprovázela Nejsem tak zcela spokojená s odpovědí na naše otázky. Pro mě bylo důležitý, důležité dovědět se, kolik stojí náklady, když třeba máme 8800 kandidátů a 130 e, interview. E, to je tedy neuvěřitelná práce to všechno zvládnout. A když potom vidím, že bylo obsazeno pouze 180 míst, tak mám pocit, že Eh, ty náklady jsou tedy ohromné. Jsme nespokojeni, co se týče nerovnováhy. Máme tady vybírání rozinek z členských států. 40% velvyslanců z členských států pocházejí z členských států, ale bylo domluveno, že by to měla být třetina. Proč je to 40%? Druhá otázka, co podnikáte v otázkách eh, osobních eh, stanov. My a předpisů. Je to velice důležitá záležitost a bylo, pro nás, bylo by pro nás velice, velice důležité, e, kdybyste nás informovali, ili třeba v této otázce něco dělat. Otázka výměny informací mezi členskými státy a třetími zmi. Na otázku 131 říkáte, že není žádný problém e, s velvyslanci, ale všichni velvyslanci mi říkají, že ještě nedostali ani jeden dokument od členských států, zatímco oni jim poskytují všechno. Takže tady eh, zřejmě něco není v pořádku, ale jestliže vy třeba nemáte přesné informace, získejte je, abychom mohli pomoci. Mexiko eh, generální ředitelství, které má 44 lidí. Co podnikáte proto, aby se headquarter vybavili skutečně lépe, abychom měli určitou srovnatelnost s ostatními institucemi, co se týče schopnosti vedení. Děkuji mnohokrát paní Gresle a nyní kolega Kalfit z SAD na dvě minuty. Uh, Děkuji. Pani předseda, děkuji vám, paní Baronko, za velice eh, rozsáhlé odpovědi na mnoho otázek. Já mám dvě otázky, které se týkají koordinace eh, s partnerskými organizacemi. Tak především v Somálsku, ale také v jiných případech eh, jsme zde měli velice dobrý koordinační mechanismus pro koordinaci aktivit s TEFkem a dalšími institucemi, jako třeba eh, Emergency Aid a podobně a dalšími aktéry. Čili eh, otázka je, co máme dělat pro to, aby to bylo standardní způsob fungování, nejenom prostě ad hoc případy. Eh, protože takováto doplňkovost, komplementarita může velice pomoci práci vašeho servisu. Druhá otázka se týká Eh, vztahům mezi vaším servisem a národními diplomatickými službami. Vy jste eh, řekla, že jste téměř eh, dokončila rekrutment, ale pořád máme ještě určité omezen, určitá omezení v členskými zeměmi. České země často nejsou schopny jak si doprovázet dávat tam své lidi. Takže oni mají také své rozpočtové meze. Ještě poslední věc. Počítáte ještě s nějakými dalšími možná nápady, jak skonsolidovat eh, fungování národní diplomatických služeb, včetně třeba eh, konsulární služba a podobně, to znamená eh, lepší zastoupení, lepší využití prostředků a tak dále. Prostě, abychom vytvářely synergické efekty a aby to mělo celkově přínos. Děkuji vám. Děkuji vám eh, zejména za dočasnost a nyní kolega Skilakake za ALDE. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, paní Baronko, za to, že jste mezi nás zavítala, za vaši prezentaci. Pokusím se to vzít stručně. Eh, vaše práce Eh, to znamená pečovat o 141 delegací, to skutečně je hodně, eh, hodně práce a navíc ještě máte vedle toho vlastní agendu. My bychom rádi pomáhali a otázka je, eh, je to skutečně tak, že nejsou skutečně žádné problémy Eh, žádné nedostatky. To by ovšem znamenalo, že se skutečně eh, lidská povaha velmi změnila. A nebo máme problémy, ale nemáme adekvátní procesy, eh, jak to řešit, což je pravděpodobnější, poněvadž jde o nový útvar. A protože máme stovky lidí po celém světě, kteří možná fungují na vlastní pěst. Další věc. Pokud se týče e, pořizování nákupu, tak e, většina je výsledkem jednání. A když hovoříme o e, hranici 160 tisíc eur, tak to v mnohých zemích znamená obrovské množství peněz. Čili můžete něco udělat s tím, aby těch vyjednávání bylo méně. A dále rezidence, rezidence pro šéfy delegací. Eh, jsou to velice, eh, je tady velký rozpěl. Máme eh, přes 200 čtverečních metrů v Hongkongu a přes 700 metrů na Jamajce, to už je palác. Nebo smlouvy na 1 až 10 let, čili můžete toto nějak dát do pořádku. A dále můžeme počítat s tím, že by byl zřízen nějaký, řekněme, inspektor, který by, který by motivoval lidi k tomu, aby eh, efektivněji využívali prostředky. Prostě speciální inspektor to existuje v mnohých ministerstvech zahraničí. Ano, děkuji vám, pane kolego. Nevidím zde kolegu za zelené, takže pan Epping za ECR nyní. Dvě minuty, prosím. Ano, jistě. Děkuji vám, pane předsedo, paní Baronko. Vy jste, eh, když byla, se byla je jmenována do své funkce, eh, řekla jste, že budete rozpočtově neutrální, ale eh, dvakrát jste požádala o inflační navýšení, jednou to bylo přes 5%, po druhé 4%. Takže proč jste opustila ten závazek rozpočtové neutrality? A další věc je doplněk k zaměstnaneckému řádu, který umožňuje, eh, aby se miliony utrácely za dovolené na exotických lokacích. Eh, je to možná nějaký systém kompenzací za obtížné úkoly. Dále se zde hovoří o e, příplacích platu a podobně. Ovšem, e, e, vzhledem k současné rozpočtové situaci v členských zemích e, jsou možná tyto výhody příliš velkoryse. Také se vytvořila e, velice byrokratická struktura, kde se neustále mění osobní personální obsazení a vzniká tam určitá nedůvěra. Čili já skutečně bych byl rád, aby tady došlo k nějakým korekt, korekcím. Pokud se týče rozpočtové podpory, já skutečně eh, jsem k tomu kritický. Tady jde hodně spíše o kvantitu než kvalitu a chtěl bych třeba říci, že eh, dřívější tuniská vláda stávala 60 milionů, eh, egyptská vláda, která už neexistuje, 100 milionů, no a eh, pak se to všechno zhroutilo, čili já si myslím, že skutečně bychom měli vás žádat a trvat na tom, abyste revidovala tento fenomén. Ano, děkuji, pane kolego. A nyní EFD, pan, paní Andras, Děkuji vám. Paní Mašnová, když váš servis byl zřízen, proběhla debata o nahrazování národních velvyslanectví. A myslím si, že to dosud nebylo vyjasněno. Nicméně skutečnost je taková, že evropský rozpočet narostl zhruba o 500 tisíc ročně, 500 milionů ročně a e, výsledkem je to, že máme e, silnější angažma na středním východě. Já myslím, že e, tento výsledek je, je tedy velmi drahý za tento rozpočet. Já tedy nechci být příliš kritická, poněvadž můžeme hodnotit teprve první rok, ale současně s tím Eh, víte, že máme kritickou situaci v jednotlivých členských zemích, to znamená, že eh, lidé to budou velmi pečlivě sledovat. Čili mě by skutečně zajímalo, jestli opravdu váš servis bude nebo nebude nahrazovat národní velvyslanectví. Já osobně nejsem pro, ale chtěla bych znát vaši odpověď. A za druhé, jestliže by mělo dojít k tomuto nahrazení, jak externí servis eh, bude řešit národní problémy, třeba konflikty, které má například eh, Španělsko vůči eh, Gibraltaru a podobně. Můžete to prosím vyjasnit. Děkuji vám. Děkuji vám. Máme tady někoho za GUE, kdo by chtěl promluvit? Není tomu tak. Takže pro nezařazený zhrne pan Ernhauser. Děkuji mnohokrát. Mám tři otázky k těm tématům. Za prvé, ten cooperation samozřejmě je zapotřebí eh, kooperace ve službách eh, spravodajských ale přece jenom prosím pěkně za parlamentního dohledu a k tomu také patří kontrola rozpočtu. Moje otázka, co se dom, eh, jak se, domníváte se, že bychom měli mít zvláštní rozpočtovou položku, za druhé transparentnost e, utajovaných dokumentů. Eh, ve vašem Activity Report můžete ročně zveřejňovat, kolik utajených dokumentů jste vytvořili, kolik dokumentů jste obdrželi od jiných míst a kolik utajených dokumentů jste zprostředkovali dalším služebním místům. Myslím si, že tuto otázku už jste odpověděla v rámci interpelací, ale bylo by asi dobré, kdyby toto mohlo být zveřejněno v výroční zprávě. Třetí otázka, služební byty eh, pracovníků vnější služby. Já jsem se díval, co je napsáno ve vaší zprávě z roku 2011. Podle toho jste uzavřeli smlouvy eh, pro bydlení ve výši 26 milionů eur. Vím, že jednotlivé smlouvy mají různou platnost. Je třeba tedy zrelativizovat toto číslo, ale otázka musíme počítat s tím, že v roce 2012 se budou podepisovat eh, obdobně vysoké smlouvy v obdobně vysoké sumy. Máme tady například v Hongkongu ceny za byt 20 tisíc euro, co je tam všechno zahrnuto eh, v těchto nákladech pro služební byty. Jsou tam zahrnuty také náklady za, bezpe- za spravodajskou službu a pro personál šéfu delegací? A třetí otázka k tomu. Máte vlastní interní pokyny eh, v nakládání se služebními byty a neměla by se snížit maximální hranice za pronájem bytu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane kolego Arnheisere. Děkuji také všem řečníkům za dodržení časové lhůty. Mám ještě otázku, kterou nemohu položit přímo panu Salevanovi. Vím, že jako generální ředitel má mnoho práce. Teď jsme slyšeli, že je také zodpovědný za některé regiony. Paní Ashton, je opravdu potřeba ho takto přetěžovat? Můžete nám k tomu dát, prosím, informace, proč jste mu dala tuto odpovědnost, protože vím, že má hodně organizační práce. Takže děkuji za účast. Vím, že v 10.15 musíte bezpodmínečně odejít, ale 15 eh, minut snad bude stačit, abyste mohla odpovědět na tyto otázky. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych ráda zůstala dostatečně dlouho, abych mohla odpovědět na všechny otázky, za které děkuji. Paní Grasa, děkuji především za všechnu vaši práci. Vy jste hovořila o transparentnosti. Měla jsem pocit, že nás chválíte, ale doufám, že v této otázce, která je pro vás důležitá, pochopíte, že i my jsme se snažili nastavit tento vztah transparentně. Děkuji za připomínku týkající se inteligentních úspor. Druhá otázka, nábor. Snažíme se co nejvíce udělat prostřednictvím videokonference. Nicméně řada kandidátů se obává, že jim to nedává dostatečnou možnost se prezentovat a rádi by se představili osobně. Co se týče šéfů delegací, tak tam pohovory provádím já a já zajistím, že když někdo žádá o, nebo se uchází o více pracovních míst na jednou, takže ta, a, že ty pohovory proběhnou na jednou. Jinými slovy, tedy když někdo se hlásí na tři, čtyři místa, tak se se mnou sejde jednou a probereme všechna tři, čtyři místa. Především v úvodní fázi jsme věděli, že se přihlásí strašná spousta lidí a požádá o práci. Snažili jsme se to předjímat a udržet náklady na minimum. Uvědomte si ale, že lidé, kteří se u nás ocházejí, uprá, eh, ucházejí o práci, k nám přijíždějí z celého světa, protože to jsou často diplomaté členských států. Jeden dokonce přijel z Austrálie. Snažíme se ale o kázeň a co nejvíce používat videokonference. Obecně navíc eh, řada zasedání probíhá videokonferencemi, necestujeme, tedy platí to i pro pohovory. Když se podíváme na eh, celkový počet eh, zaměstnanců z členských států je to 28% a řada kandidátů byla velmi kvalitních. Co se týče šéfů delegací, tak tam jmenuju tu osobu, která je nejlepší. Musím říci, že každý den se na mě obrací každý, někdy příjemně, někdy nepříjemně, zlobovacími snahami, ale já přesto jmenuju toho, kdo je nejlepší. Pochopitelně, že chceme, abychom měli kandidáty z různých členských států, z různých služeb, z rady a z komise, ale tlačím na to, abychom měli vždy ty nejlepší. A budu to tak dělat, protože si myslím, že je to strašně důležité pro reputaci naší organizace. Teď informace od členských států, tak mě vůbec nepřekvapuje, že velvyslance, se kterými jste hovořili, si stěžují, že nedostávají od členských států dostatečné informace. Ale členské státy stále více používají naše politické zprávy. Je pravda, že možná občas, když to posílají domů na zaminy, tak jak si vymažou naši hlavičku a nahradí svou a my to bereme jako kompliment, protože vidět, že se na nás spoléhají stále více. Víme, že se to děje, nevadí nám to. Tady to jsou dvě věci. Za prvé je potřeba zajistit, aby se informace mohly oboustranně vyměňovat bezpečně. Tedy to je o bezpečnosti našich informačních systémů. A tady víte, že nás čeká ještě spousta práce, protože to je klíčové. A za druhé, uh, je k tomu potřeba rozvíjet, členské sta- rozvíjet vztahy s členskými státy. To se děje, tyto vztahy ještě nejsou dokonalé, takže nás nepřekvapí, že někteří velvyslanci si stěžují. Pan Kalfin se ptal na příklad. Já jsem se snažila využít tento příklad z toho důvodu, že pan Čarnecký chtěl příklad ale také proto, že jsem chtěla ukázat, že je to stále více běžné, že takto spolupracujeme s Devkem a s dalšími službami. S kolegy, mými kolegy tedy v komisi, často pracujeme na řadě různých projektů a snažíme se standardizovat postupy při této spolupráci. Pan Čološ například, pan komisař pro zemědělství, se mnou diskutoval o práci, která probíhá na čínském venkově v oblasti zemědělství. To je pro něho důležitá oblast, on tedy činí svou práci, ale v současnosti s námi. A stejně také takto spolupracujeme s Karlem Dechuchtem v oblasti obchodu. Zrovna včera jsme se bavili o Bangladeši a o dopadu tragédií, které tam proběhly a jak my můžeme spojit obchod a zahraniční politiku a snažit se jich prostřednictvím podporovat změnu. Také spolupracujeme s komisaři, kteří mají na starosti liberalizaci vízového styku, což je obrovská otázka eh, v našem sousedství. S tím ale pochopitelně, že to má na starosti rada, ale přesto Cecilia Malstrom v této oblasti plní a velkou úlohu. A s panem Pělbaksem a Devkem opravdu hodně diskutujeme o tom, jak věci fungují na centrální úrovni, ale i v praxi. Já vím, že nic není dokonalé, objevují se nové situace. My se snažíme vytvořit určitou platformu, která nám umožní řešit otázky prostřednictvím spolupráce lidí ve skupině, kterou, které buď to předsedám já nebo Pěrlivom, tak aby vlastně všechny služby, které mají co říci v dané oblasti, do toho byly zapojeny. Platí to především pro Syrii, ale to tež platí i pro Mali. Jinými slovy, kdokoliv, kdo může na pomoci a říct si něco užitečného, je součástí tohoto zasedání. Takže koordinace je lepší a lepší. V některých případech už je to běžné. V jiných oblastech i dále pracujeme eh, třeba s paní eh, komisařskou Daminaky eh, v oblasti rybářství na severu, ale to tež platí i pro Somálsko a oblast Pirátů. Takže nic není dokonalé, ale stále se to zlepšuje. Teď, co se týče vysílání zaměstnanců z členských států. Máme dva typy lidí. Za prvé, diplomati, kteří u nás pracují 10 let na základě rozhodnutí a ty platíme my. Takže to členské státy nestojí nic. Občas nám vyšlou, k nám vyšlou odborníky z členských států. A ty potom platí. Ale drtivá většina lidí, se kterými my pracujeme, jsou naši zaměstnanci členských států, takže tam není žádný problém. Co se týče těch členských států, které snižovaly diplomatické stavy po celém světě, tak tam pravděpodobně od nich máme více kandidátů, protože mají k dispozici kvalitní pracovníky, kteří by rádi zůstali nebo v diplomacii pracovali v EAS, což je pro nás skvělé, protože je prostě potom větší konkurence. Teď, co se týče lepší využívání národních prostředků, ano, o to se každý den snažíme. S některými členskými státy se pracuje lépe než s jinými Někteří k tomu přistupují jaksi instinktivně to pro ně normální. Co se týče jiných, tak ty jsou třeba menší, nemají pokryté dobře určité části světa, ale v každém případě se snažíme spolupracovat různou škálou prostředků. Ale v žádném případě ještě nemáme hotovo. Teď pan Skalakakis. Vyjednávání zakázek versus zadávání veřejných zakázek. Radí zadáváme veřejné zakázky, ale prostě občas to není možné. V některých částech světa není k dispozici dostatek dodavatelů, takže se snažíme učinit maximum. Hovořili jsme o 60 tisících eurech a pochopitelně za to se to snažíme dosáhnout co nejvíce. Teď jste se ptali na rezidence Hongkong a, a Jamajku. No tak prostě podívejte se na Hongkong a uvidíte, proč eh, to tak je. V Hongkongu se prostě jsou eh, velké výškové budovy, kde jsou malá místa a větši, velké byty hodně stojí. Jamajka, tam eh, je to zase problém rozlehlosti. My právě jsme dostali hodnocení všech rezidencí. Je pravda, že některé z nich jsou jaksi dosti zanedbalé a je potřeba Eh, to tam vyřešit, protože lidé žijí v nevhodných podmínkách. A v jiných okolnostech jsme třeba dostali rezidence, které by se možná daly využít lépe, zatímco jinde máme rezidence, které se zároveň používají jako eh, zasedací místnosti. Prostě veškeré kancelářské a rezidenční prostory, které máte, musíte vzít jako jeden celek. V některých zemích třeba šéf delegace používá 20-30 rezidence jako kancelářské a zasedací prostory, protože na, samotném, na samotné misi eh, na to není prostor. Takže potom ta rezidence bude větší, protože se zároveň používají pracovně. Zatímco jinde rezidence je rezidence, kde prostě lidé žijí a nic jiného. Takže je to potřeba hodnotit individuálně a podívat se v každém případě na to, jestli máme dostatečnou rezidenci pro eh, jaksi životní reprezentační prostory a jestli se využívají ty rezidence k pracovním účelům. V některých případech jsme si také uzavřeli, uh, uzavřeli nájemní smlouvy třeba na 40 let, přičemž jsme to před 25 lety měli koupit a asi bychom hodně ušetřili. Takže v rámci nových pravidel budeme schopni tyto případy řešit kreativněji, protože v těch v některých případech jsme prostě měli tu rezidenci koupit a, a pronajímat. Ale prostě nedívejte se jenom na počet metrů čtverečních a říkat si, že to je palác, no protože když se podíváte na ty rezidence, tak to paláce nejsou. Ano, řada těch rezidencí jsou krásných, asi by se nám tam líbilo bydlet, ale palác to teda určitě není. A rozhodně já se nesnažím získat paláce pro naše rezidence. Nezávislý inspektor, no my jsme vytvořili službu pro hodnocení, která to má na starosti. Je to, v cent, je to přímo na centrále. Z centrály hodnotí rotačně jednotlivé a, jednotlivá místa přímo v jednotlivých zemích. Dívají se na to, jak efektivně fungují ty mise, jak je zajištěna bezpečnost, životní podmínky, spolupráce. Protože je potřeba si uvědomit, že spolupracují lidé z různých zemí a institucí a musí pracovat efektivně. Velmi dobře to funguje. Tato hodnotící služba ale má identifikovat a řešit ty problémy. Případně rezervy, eh, pokud někdo potřebuje doškolit v oblasti managementu a podobně, protože co mě se týče, tak eh, pokud má eh, naše služba rozvíjet svou identitu, tak je potřeba školit. To jsou tedy ty oblasti, na které jste se hlavně ptali. Pan Epping, rozpočtová neutralita, spochybňoval jste, co jsem říkala. Když jsme zahájili svou činnost, tak jsme říkali, že amalgamace nebude stát, že ve sloučené podobě to nebude stát více než předtím. A to je pravda, to platí. Ty zdroje navíc jsem chtěla z toho důvodu, že když nám předali určité služby, tak jsme nedostali na ně rozpočtové prostředky. Takže já si nemyslím, že jsem porušila svůj slib. A jsem ráda, že to mohu říci, protože to je důležité, především ve stávající eh, ekonomické situaci. Musíme být opatrní. Šetřili jsme, kde jsme mohli, šetřili jsme na cestovních nákladech, jak jsem říkala, snažíme se co nejvíce eh, jednat prostřednictvím videokonferencí. Snížili jsme počet eh, cest na různé delegace. Když někdo přijíždí třeba na školení, tak zároveň, když jsou v centrále, tak se snažíme maximálně ty dny využít. A opravdu ušetřit jakékoliv náklady, kde to je možné. Ale máme prostě určité fixní náklady, Eh, paušální náklady, eh, personální náklady, ty se nemění. Ty lidi nechceme propouštět, ani nemůžeme propouštět a prostě musíme je zaplatit. Jinými slovy jsem tedy zdědila i veškeré eh, problémy týkající se týkající se bonusu, týkající se prémií, týkající se profesního postupu v podstatě pokud jsem tam chtěla nějaké prostředky, tak to bylo jenom proto, že jsem z právního hlediska musela. To je hlavní součástí těch zdrojů navíc. Nejsou to nové peníze ze systému oproti se celkovému rozpočtu EU, protože těm lidem by stejně ty prostředky dány musely být. co se týče Afganistánu, Mogadešu a podobně, tak tam je potřeba dát prostě lidem možnost se odpočinout od toho příšerného prostředí, ve kterém pracují. Já jsem navštívila řadu z těchto míst a musím říct, že jsem byla, že, že mě opravdu omráčilo, jak lidé tam efektivně působí v některých opravdu nejtěžších podmínkách, které se dokážete představit. Máme eh, určitou skupinu šéfů delegací, kteří se zabývají právě otázkou dovolených. I já jsem se na to podívala, říkala jsem si, že tady existují určité rezervy a že i oni mohou pracovat lépe. Ale problém je, že já nemůžu navrhovat žádné změny. Ty změny musí navrhnout komise, která, jak víte, v tuto chvíli dělá hodně věcí najednou. Nicméně požádali jsme je, aby učinili takovýto návrh a muselo by se tím změnit nařízení. Občas se prostě stane, že se situace vyvíjí a pak je potřeba přehodnotit. Ale delegace prostě vědí, že to je otázka, kterou my musíme řešit. Já si nemyslím, že jsme byrokratický systém, kterému nikdo nevěří a který má rozbujelé vrcholné vedení. Pochopitelně eh, jsme na začátku, eh, občas eh, zažíváme, zažíváme dětská onemocnění, chcete-li, <clears throat> Ale eh, přesto, ano, rozjezd byl možná trochu těžký, fungovali jsme v nejistém prostředí, lidé se stěžovali, eh, stěhovali, lidé se přesouvali, bylo potřeba jim zajistit profesionální budoucnost. Myslím si, že letos se to trochu usadí, ale pravda je, že to bylo těžké Nebylo také úplně jednoduché, když se vysílalo tolik diplomatů z členských států. V podstatě situace pro řadu lidí není taková, jako bývala. Teď, co se týče rozpočtové podpory, já se nehádám s vámi, anebo s, nebo s účetním dvorem, že je potřeba věci zlepšovat. Já jsem spíše odkazovala na země typu Afghánistán. Když se podíváme na všechny problémy, které musí řešit daná země, tak mezi ně určitě patří rozvoj svých kapacit. A to platí pro řadu zemí na celém světě. Jinými slovy tedy, snažíme se najít způsob, jak podpořit vytváření státních systémů, které se budou podobat těm, které máme v členských státech, které by byly transparentní a které by se daly řádně kontrolovat. Pomáháme jim v tom, zároveň jim dáváme odpovědnost, ale musím říci, že to je velmi složité, a že, jak správně říkáte, by to nemělo jít na úkor hospodárnosti prostředků daněvých poplatníků. Paní Andres, rozpočet se nezvýšil o 5 miliard, v podstatě došlo ke konsolidaci rozpočtu, nešlo o navýšení rozpočtu, jsou to prostředky, které existovaly ve starém systému, které jenom byly přesunuty k nám v systému novém. Já se nemyslím, že se musíte <clears throat> tak bát. Když jsem hovořila o Blízkém východu, tak pochopitelně jsem mohla pod, podrobně rozebrat různé oblasti, kde si myslím, že EAS přispívá. Když se na to zeptáte členských států, tak vám to asi potvrdí. Ale ptali jste se, jestli nahradíme diplomací členských států? Odpověď je ne, protože my nejsme členský stát. My nemáme na starosti to tež. My máme na starosti zahraniční politiku Evropské unie. Tedy koordinovaný přístup, společná zahraniční politika, závěry rady a práce pro radu, pro parlament, pro komisi v oblasti klimatických změn, obchodní výměny, podpory, rozvojové podpory zemí, řízení krizí. To má na práci Evropská unie, nikoli členské státy. To ale neznamená, že země, třeba typu Španělska, některé země, nechtějí vyslat své diplomaty do EAS. Některé země chcejí, chtějí také racionalizovat své diplomatické zastoupení po světě. V některých oblastech my máme kapacity a může se vytvořit jakýsi dům Evropy, kde eh, může být zastoupeno velvyslanectví řady členských států a EEAS a mohou fungovat společně. To by mohl být v některých případech hospodárný přístup k věci. Takže s některými členskými státy máme dohody v tomto smyslu. Evropská investiční banka s námi také v některých oblastech působí na jednom místě. A pro jiné služby to platí také, ale není to o tom, že by se uzavírali velvyslanectví členských států a my přebírali jejich práci, to prostě neplatí. Potom padla otázka týkající se spravodajské spolupráce a, a tajných dokumentů, komu jsou předávány. Tady úplně si nejsem jistá, co máte na mysli. U nás to funguje tak. <clears throat> můžeme využívat informací, které jsou nám členské státy ochotny dát. Některé z nich, většina z nich, jsou z veřejných zdrojů. A na základě těchto informací lépe chápeme, jak vypadá situace v některých částech světa. My zároveň jsme schopni dostat informace od toho, čemu vy třeba byste mohli říkat zpravodajské služby. Dokumenty, které dostávám já, jsou mně adresovány. Jsou to informace, které mají také k dispozici předsedové rady a komise. Teď informace, které dostávají komisaři, tam to závisí na tom, co mají v portfoliu. Takže ono je mě celkem těžko odpovědět na tu otázku přesně, protože informací probíhá tam a zpátky hodně. Spoleháme se ve své práci na informace od členských států, od delegací, z otevřených zdrojů. Máme také nepřetržitou službu, která, která sleduje zprávy po celém světě a e, získává svodky z jednotlivých, z jednotlivých delegací. Teď ceny Hongkong a Jamaika to není stejné místo, kromě toho se také mění kurz euro, pokud euro oslabí oproti určité měně, no tak najednou nám, nám narostou náklady. Kde je to možné? Snažíme se k tomu přistupovat co nejracionálněji, především co se týče rezidencí. Tady si myslím, že už jsem na to odpověděla v předchozím vystoupení. Teď co se týče stropu, tak tady se snažíme maximálně o to, abychom ho nepřekročili. Jak jsem říkala, nejde o to, abychom někomu dávali eh, paláce, ale když si chcete koupit anebo půjčit, eh, nebo uh, najmout dům nebo byt v Hongkongu, no tak to v podstatě bude stát daleko více než obrovský dům v jiné části světa. To se nedá úplně srovnat. A teď nakonec, pane předsedo, vaše otázka. David Sullivan skvěle si vede ve své funkci, tedy má zajistit, aby celá organizace v centrále i po světě fungovala. Oni všichni mu přímo podléhají, ale zároveň jsem chtěla využít toho, že je to obrovský talent. Moc dobře jsem to věděla. Když pracoval jako generální tajemník komise, má řadu let zkušenosti a navíc je to diplomat. Takže tyto dva kolegy jsem požádala, aby se prostě podívali po celém světě a zjistili, kde mohou spolupracovat. David, toho pochopitelně zajímají vztahy s Čínou. Protože obchodní a hospodářské vztahy jsou důležité. Zajímá ho náš vztah s Ruskem. Zase to je strašně důležité. Takže jde o to, abychom maximálně využili ty zdroje, které máme. Je pravda, že ho možná přetěžují, co se dá dělat, je mi to líto. Yeah, thank you very much for Děkuji Eh, že jste si nás udělala tolik eh, času na tedy odpovědi na naše otázky a vím, že nyní vás čeká cesta do Irska, které předsedá. Já vám chci poděkovat vám za účast a také vám chci poděkovat eh, aby vám poděk- tedy poděkovat za práci, kterou provádíte pro Evropskou unii a přejeme vám všechno nejlepší a mnoho úspěchů v roce 13. Dear colleagues, um... Kolegové, máme zde nabídku pana Salivena, že nám také odpoví na nějaké otázky v druhém kole. Já myslím, že bychom toho měli vyučit. Máme tady mnoho lidí, kteří se přihlásili do diskuse. Pan Jean-Pierre Ody, paní Ayala, pan Salafranka, paní Gresle. Takže Jean-Pierre Audi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nacházíme se ve zvláštní situaci specifické. Nejprve bych rád vyjadřil svou líto, že jsme nemohli mít tuto výměnu již minulý rok, protože eh, Evropská služba pro činnost byla založena hm, smlouvou Lisabonskou 1. prosince 2009 a i když trvalo dlouho, eh, rozhodnutí instalovat službu trvá z roku 2010. Já chápu, že teda operační část byla vybudovaná až v roce 2011, ale je mi líto, že jsme v roce 2010 nemohli mohli mít takovouto výměnu názoru, která by mohla také připravit naši rozpravu. Jistě víte, pane předsedo, že jsem velice zdrženlivý a rezervovaný, co se týče těchto odvětvových absolutorií, které eh, udělujeme. Eh, my jsme eh, neudělili absolutorium a radě a všichni zapomněli. Parlament se sice postavil za náš výbor, ale nic nebylo učiněno. A mě tak trochu vadí, jaké absolutorium tedy eh, budeme dávat, jaké dáváme. Pane předsedo, rád bych se vás zeptal, aby, že, jaký je rozsah auditu. Rád bych věděl, čemu dáváme absolutorium, jaké službě, Eh, čelíme nezávislé službě komise, vysoká představitelka a místo předsedkyně komise v operační ča- má eh, administrativní a operativní výdaje, ale co se týče zahraničních operací, eh, zase tady máme tři komisaře odpovědné za rozšíření, paní Georgievu, pana Filovu, pana Kemaka. Kdo rozhoduje o těchto zahraničních operačích? Dáváme absolutorium taky těmto operačním výdajům, dáváme absolutorium i jim? Viděli jsme eh, eh, v tom, co nám řekli tři členové Evropského účetního dvora, čili máme tady tři soudce, kteří se tím zaobírají. Čili první otázka, rozsah auditu, čemu udělujeme politické absolutorium. A poslední připomínka, kterou jsem chtěl učinit, to je spíše taková připomínka moje. Uh, Domníval jsem se, že bychom mohli mít něco takového jako audit eh, ekonomie v rámci spolupráce týkající se tří úrovně veřejných výdajů, to znamená Evropa, stát, region. A tam, kde je také mezinárodní spolupráce a kde je demokracie. Nedomníváte se, že nastal čas, abychom měli politické hodnocení akcí, které členské státy Evropské unie provozují společně, aby takový nezávislý audit provedl Evropský účetní dvůr ve spolupráci s 27 vnitrostátními účetními dvory aby se mohlo diskutovat také mezi evropskými eh, parlament, eh, členy parlamentu a členy národních parlamentů. Máme prostě Eh, velkou eh, spoustu nemovitostí, když pokaždé, když dochází eh, k nějakému dalšímu zřízení pracovního místa v zahraničí, vždycky se koupí nějaká nová kopírka, třeba i když už tam nějaká je, víme, Eh, to z pracovních zasedání, ale já se táži, zda bychom prostě nemohli mít určité místo, které by bylo odpovědno za šetření mezi diplomatickými službami jednotlivých členských států Evropskou vnější službou. Otázka multilingvismu. Díval jsem se na eh, stránku Eh, paní Eštonové a je pouze v angličtině. By, nemohla by ta stránka být alespoň ve čtyřech či pěti jazycích. Eh, trošku by to spíš prospělo tomu multilingvismu. Děkuji mnohokrát a nyní paní kolegyně Ayala Sanders, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem také poděkovat eh, za mm, představení toho, co nám tady přinesla uh, vysoká představitelka a chtěla bych požádat pana Sullivana, který eh, byl velice hodnocen z úst paní baronky Štonové a sdílím její názor, zda ve všem tom, na čem společně chceme pracovat, by se nemohlo také vypracovat se zohledněním tomu, co se dělo v minulosti, určitý know-how zahraničních služeb. Myslím si, Eh, že by eh, to bylo něco podobného, co získala Evropská unie v souvislosti se společnou zemědělskou politikou či jako společnou zahraniční politikou, abychom prostě mohli vybudovat něco jednotného. Mám několik málo otázek souvisejících s mobilitou. V některých případech víme, že obecně Diplomacie vyžaduje samozřejmě mobilitu členské státy mají svou mobilitu pro své diplomaty, Evropská komise má zase jiný systém mobility, to souvisí s administrativními aspekty a s interními regulemi, ale pro EEA eh, e se chci zeptat, jaká kritéria tady budou používána v určitých případech. Se tady hovořilo například o spravodajských službách, o know-how budování této nové diplomacie. A tady je důležité, aby mobilita nepřerušila procesy, které jsou ve vývoji, zejména v těch spravodajských službách a v získávání informací. Protože diplomacie vlastně ze své povahy má tu mobilitu ve své eh, povaze jako takové. Téma členských států a spolupráce, eh, o které hovořil pan Ody Eh, my ve Španělsku mm, se snažíme, a to musím také uznat, že náš ministr to dělá, eh, snažíme se prostě, abychom mohli šetřit více tak, jak to řekl můj předřečník, abychom si abychom mohli sdílet eh, i určité nemovitosti, tři prostředky a zařízení eh, v vykonávání diplomatické práce v zahraničích, nebo například sdílet prostor nějaký společný, anebo jít do silnější spolupráce, aby se omezilo zdvojování činností. A chci se zeptat, co se děje s evakuovaným personálem. Nedávno jsem se účastnila eh, eh, setkání eh, pracovníků, kteří byli kteří eh, přišli ze Syrie, protože my jsme se domnívali, že by tam měli zůstat, ale bylo absolutně nebezpečné, abychom je evakuovali. Co se stane, eh, když tyto osoby se tady vrací domů, kolik času je nezbytné, aby se mohli zase vrátit a nebyly už tak nebezpečné situaci. A pak jsem se chtěla zeptat, eh, s tím, že ještě chci jednou poděkovat za tu práci, kterou činíte, zda byste nám mohli říci, existují-li problémy v EEAS, které se liší od jiných oblastí, kde bychom si měli činit obavy. Nebo eh, jsou to prostě administrativní problémy, které existují i v dalších eh, institucích či podobných službách. Víme, že v takových zemích jako je Afganistan, Somálie nebo Sahel obtížné problémy, ale je tady ještě něco specifického? Děkuji. Děkuji mnohokrát a teď pan kolega Salafranka. Děkuji, pane předsedo. Za prvé si myslím, že to, co musíme udělat, je vyslovit naše uznání za vyčerpávající odpovědi paní místo předsedkyně komise a vysoké reprezentantky za to, že zodpověděla na všechny naše otázky. Je velice snadné dělat tady demagogii, když se budou počítat metry čtvereční ložnice určitého diplomata, ale myslím si, že v dnešní obtížné situaci je třeba zlepšit účinnost a komplementaritu našich akcí, abychom vybavili EAS lepší účinností, lepší viditelností. Domnívám se, že tato služba zaujímá velice důležité postavení v současné době krize, které čelíme a proto to musíme udělat s ohromným smyslem pro odpovědnost. V tomto smyslu, pane předsedo, výbor pro zahraniční záležitosti připravuje stanovisko a to je v duchu toho, jak pracujeme. Myslím si, že je důležité uvědomit si, že to je první vlastně výměna názoru, kdy dochází také k analýze a k udělování absolutoria této služby a je třeba uvědomit si, e, že tady nedošlo k žádným hmotným chybám ve výdajům. A je třeba, abychom uvážili i z hlediska výboru pro zahraniční záležitosti, že je třeba postupovat přísně, ale máme tady záležitosti, pro které je kompetentní jenom Evropská služba pro vnější činnost a to se nesmí snižovat úlohami, které máme my jako výbor, který uděluje absolutorium je třeba, abychom tady skutečně velice přísně eh, sledovali eh, také všechny kontrakty. Bylo by dobré, kdybychom znali přesný počet speciálních pracovníků, jak bude vypadat Evropská služba pro vnější činnost. Bude tady zachován počet těch speciálních vyslanců, speciálních zaměstnanců nebo změní se. Mm, máme tady také mise pozorovatelů pro volby a bylo by dobré, kdyby i tyto výdaje se sledovaly. Domnívám se, že musíme být ještě transparentnější ve výdajích. Jaká je relace mezi vysokými představiteli EEAS a základním personálem. Zdá se, že podle analýz, které jsme učinili, že tady velký počet lidí a ne, ne, nevím, zda všichni jsou způsobilí pro tu práci, kterou činí. A také si myslím, že by bylo žádoucí, e, když se udělá výsledovká analýza, jaké zemi, s nimiž máme významné vztahy, vztahy nemají nezbytnou podporu. A dovolte, abych vám tedy ještě e, na základě připomínek, které řekla paní Eštonová, týkající se kompetentnosti pana Sullivana a kterého tímto chci ještě jednou vyzdvihnout. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane kolego. Já bych za náš výbor rád využil příležitosti, abych poukázal na to, že právě tato spolupráce s odbornými výbory je pro nás rozhodující a samozřejmě velice rádi převzeme eh, podněty a doporučení AFETu, eh, protože v udělování absolutaria se nejedná o výbor kontroly rozpočtu, ale o zájmy parlamentu jako takového a e, rozhodnutí o udělování rozpočtu usnesení je právě důležitý pro celý parlament. Takže vám ještě jednou děkuji za stanovisko z AFETu. Jako další tady máme paní Gresle. Děkuji. Eh, musím ještě se na něco doptat, protože některé záležitosti eh, vysoká představitelka nezodpověděla. To vybírání rozenek členských států při obsazování míst. 40 velvyslaneckých míst eh, máme, ale bylo domluveno, že to bude třetina. Nejenom prostě ty nejvyšší posty. Proč je to najednou 40%, což je něco navíc? No, musím se tedy trošku usmívat, když slyším, že se berou jenom ti nejlepší. Já jsem se částečně dívala na rekrutování a nabírání pracovníků a echo, které jsem se dozvěděla, bylo, že v mnoha případech eh, bylo jasné, který kandidát bude zvolen. Někteří účastníci dokonce říkali, že, se, že už se nebudou účastnit dalších výběrových řízení, eh, protože nepovažují za dobré pro svou pověst, když by u toho dále ještě seděli a měli by se snažit ukazovat objektivitu. Čili 40% vybírání rozinek, to je důležité pro mě. Ornigonams Headquarter, máme tady prostě e, služebny se 44 a se 27 a 29 lidmi. Mělo by to tak zůstat, nebo to chcete změnit během tohoto roku tím, že to či ono vysoké místo bude například zrušeno tím, že dojde k určité fúzi, tak abychom měli určitou kompatibilitu a srovnatelnost tohoto organigramu. A můj další bod, to je otázka. Ty iniciativy inteligentních úspor. Bylo by dobré, kdybyste to vyčíslili, co z toho vzešlo tato iniciativa je důležitá a um, rozhodně bych to podpořila. Je to jistě záslužné, ale bylo by důležité vědět, co z toho vzejde. A bylo by také důležité, abychom se podívali na obchodní plán, eh, protože jste řekl, že se eh, zaobíráte nejednou administrativou ale také politickou činností, ale co dělají ti druzí? Eh, my jsme vzali na vědomí odpovědi písemné, které jsme obdrželi, ale myslím si, že prostě musí existovat nějaký pořádný papír, kde bude přesně rozděleno, kdo dělá co. Rozdělení činností. To bych ráda viděla. Potom je tady něco zvláštního. A sice ve zprávách vyslanců jsme viděli, že 57% velvyslanců tvrdí, že považují své pracovníky jenom za v omezené míře způsobile či kvalifikované. 57% vyslanců říkalo, že další školení vlastně, že tomu nepomohlo vůbec, takže otázka je, proč to vůbec děláme. Tady k těm číslům bych se ráda dověděla ještě nového, něco dalšího, protože se to částečně týká také kompetence komise, lidí z DEVKA, ale pakliže vyslanec dospěje k takovému názoru, nemůže nám to být jedno, upřímně řečeno vám taky ne, protože mm, tady na to musíme brát obzvláštní zřetel. Pak chci požádat Evropský účetní dvůr, aby k otázkám, k níž jsme nedostali žádnou informaci, a které považuji za významné, abyste nám na ně zareagovali. Otázka nákladů za nabírání pracovníků. Kolik to stojí nabrat vyslance z členského státu? kolik to stojí nabírat lidi z komise. Pak by bylo pro mě důležité vědět, aby účetní dvůr ve své zvláštní zprávě také předloží organizační schéma eh, těch řídících míst a ocenil to, jak je to organizováno. Nejsou tady překrývající se kompetence. Víme, že pak to vyvolává určité boje a vy jako ostřílený zajíc eh, v oblasti kompetentních sporů to víte velice dobře. A účetní dvůr by se měl také podívat na speciální zástupce a podívat se na přiměřenost jejich nákladů. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní Gressle, další Derek. <clears throat> Uh, Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že eh, Vzhledem k tomu, jak nová je ta naše zahraniční služba, tak myslím, že odvedla velice dobrou práci, zejména také z hlediska zvládání rozpočtových otázek. A do toho přicházejí další výzvy, jako nábor zaměstnanců, dále převzetí systému IT od rady, zabezpečení budov také v nebezpečných částech světa, čili toho je skutečně hodně a e, opravdu je e, dobře, e, tedy jestli, kdybyste řekli, jestli se vám to podařilo zvládnout a jestli už to máte za sebou. No a jinak, pokud se týče příslušných částí rozpočtu na 2013, my už jsme o tom hovořili. A co se mě zdalo nápadné, bylo to, eh, jaký dopad měly na váš, eh, na váš servis eh, změny směnných kurzů. A zajímalo mě, jestli s tím máte nějakou tristraky, jak si s tím poradit příště. Paul Rybik. Děkuji. Já myslím, že v Evropě jsme učinili velký krok, který nám dává další tvůrčí možnosti v mezinárodních vztazích. Myslím si, že velkým problémem, hlavním problémem v Evropě je nezaměstnanost zejména mezi mládeží. Eh, lze si představit, že by se zahraniční servis poněkud více soustředil na navazování hospodářských vztahů zejména také pro malé a střední firmy, aby tedy mohli, mohl být tento servis jakýmsi opravdu servisním střediskem, na které by bylo možno se obracet při navazování kontaktu. No a evropské ambasády by potom také mohly převzít koordinaci mezi členskými zeměmi. To by vlastně zvýšilo celý potenciál Evropy a možná, že také výměna mládeže by se zde mohla zintenzivnit. Děkuji a ještě Bouslav Sonik jako poslední. Děkuji vám, pane předsedo. Paní Catherine Ashton hovořila o panu O'Sullivanovi jako o expertovi na ruské záležitosti. Já bych tady to chtěl využít. Moje otázka, zda zahraniční servis podporuje Evropskou komisi ve sporu mezi Evropskou komisí a Gazpromem, eh, respektive Ruskem, pokud se týče energetického balíčku a eh, problematiky monopolistické, monopolní situace. A eh, jak si myslíte, že to dopadne? Další otázka. Polský eh, ministr zahraničí se obrátil na paní Katrin Ashton před časem eh, s prozbou o pomoc při získání vraku Tupoleva, v němž zahynul eh, polský prezident a několik desítek politiků. Když tedy Rusko hm, se zdráhá tento vrak vydat před Eh, summitem mezi Ruskem a Evropskou unii se tato otázka objevila, čili eh, myslíte si, že váš servis bude v budoucnosti eh, tlačit na Rusko, aby toto bylo vyřešeno, tedy tak, aby, jak, to, jak to Polsko přeje. Ano, děkuji vám, děkuji kolegům za otázky. A nyní bych, pane Salivené, dá slovo vám. Děkuji vám. Děkuji vám, předsedo. Eh, ano, eh, já se pokusím, sice jsem chabou náhražkou paní Ašnové, ale pokusím se odpovědět pane Ory, eh, pokud se týče dosahu té debaty, rozsahu té debaty, eh, samozřejmě, že to byla otázka politická. Eh, moje byrokratická odpověď na to je, že my máme na starosti administrativní rozpočet zahraničního servisu a pak zde máme tedy Eh, Fond pro eh, zahraniční politiku. Eh, formálně bych řekl, že my jsme tady, se bavíme tady o částečném absolutoriu a my tedy jsme de facto novou institucí v tom smyslu, že nás nyní můžete kontrolovat, my se odpovídáme tady svým administrativním rozpočtem vám. A za druhé máme tady otázka řízení personálu. A jinak tedy nejsme eh, samostatnou institucí a naopak tedy, jak si jsme součástí eh, institucionální struktur existujících. Takže my se samozřejmě eh, těšíme na celkové posouzení našich, našeho fungování ale já mm, bych chtěl říct, že v třízení naší práce za příslušný rok se zatím nenašly žádné nějaké významné chyby. E, samozřejmě, že e, my jsme samozřejmě v, e, pořád v rozvoji, ve vývoji a to znamená, že riziko problému tady je relativně velké. Eh, samozřejmě, že my už máme tedy určité systémy a struktury, to, nás, to nám dává jistotu, ale zároveň tedy fungujeme eh, v částech světa, kde existují ob, neustálý vývoj a eh, rizika, která se mění. Máme určitou úroveň, která je dost vysoká, kterou se nám podařilo dosáhnout v roce 2011. Jinak otázka eh, tedy k tomu eh, auditu. Eh, já se domnívám, že jednou z největších výhod vytvoření našeho servisu pro Evropskou unii a členské země je nový kontext diplomatické aktivity. My se snažíme vytvářet možnosti lepší synergii. A já si myslím, že spolupráce s členskými zeměmi v, zem, v některých eh, lokacích, to znamená eh, společné budovy, společná infrastruktura, že toto je skutečná budoucnost. Samozřejmě, že ono se to snadno mluví, ale hůře dělá a já vám mohu říci, že eh, pokud si promluvíte s kolegy v českých zemích, kteří s tím mají zkušenosti třeba v rámci Skandinávie nebo Beneluxu, tak se dozvíte, že je tam spousta různých nebezpečí, poněvadž si musíte synchronizovat eh, nájmy a mm, zaměstnance a tak dále. Čili my skutečně chceme všude tam, kde máme své ambasády, úzce spolupracovat s českými zeměmi. Eh, třeba eh, tam máme jeden případ, kdy Španělsko redukovalo své zastoupení a my jsme převzali Eh, část jejich eh, budov a prostředků. Podobně tedy v Ho Chi Minh eh, pracujeme na tom, aby se konzulární služby změnily, abychom měli jednotné místo pro vydávání šengenských víz a tak dále. Čili já si myslím, že tady ten potenciál je obrovský. Může to všem trvat nemůžeme to vybudovat za měsíc, ale samozřejmě eh, vytváříme úplně nový způsob spolupráce mezi českými zeměmi a Evropskou unii a eh, eh, samozřejmě je to, myslím, že tam budou velké úspory pro daňové poplatníky, jak tedy v těch penězích, které dávají Evropě, tak také, které platí doma. My určitě tedy Eh, aktivně spolupracujeme s českými zeměmi, tady Vincent, který má na starosti právě rozpočet, tak by nám to mohl hodně říci. My třeba eh, se snažíme spolupracovat v oblasti budov a tak dále. Pokud se týče eh, mnohojazyčnosti, ano, já si myslím, že na, na webových stránkách, že to tedy, eh, já jsem se nad tím usmíval, my, já vím, že to nemáme dopracováno, bereme to vážně a budeme na tom muset ještě popracovat. My víme, že multijazyčnost v Evropě to je eh, silná stránka evropského, evropské veřejné služby. Pokud se týče otázka mobility, ta je velmi důležitá. Eh, my v rámci našeho servisu provádíme synchronizaci, eh, což znamená tedy tak, že každoročně eh, čtvrtinu zaměstnanců přemístujeme, poněvadž my tam máme čtyřleté kontrakty, čili tak to prostě je. Eh, my jsme podobný proces mobility zavedli v centrálách Čili i tam by se lidé měli eh, takhle obměňovat, rotovat. Je to stejné tedy v centrálách i v delegacích a to, eh, myslím, je eh, velká příležitost pro to, aby lidé lépe pochopili, jak to funguje. To znamená, že pokud lidé chtějí dělat kariéru v diplomatické služby, to znamená, že by měli mít zkušenosti taky z práce v delegaci. Já si myslím, že tento je správný směr vývoje. Je to třeba vyvašovat, to je samozřejmě. Musíme získávat lidi, které mají zkušenosti a znalosti, které potřebujeme. A tady je třeba určitá flexibilita, to nemůžeme provádět rigidně, poněvadž politika se samozřejmě eh, mění a vyvíjí. Ale ten obecný princip je, že prostě každé čtyři roky by mělo dojít k rotaci pan Salafranka, pokud se týče volebních misí, zde jsme provedli eh, velice rozsáhlé vyhodnocení eh, nákladu na každou jednotlivou misi. Eh, k největším nákladům patří obvykle bezpečnost poněvadž eh, ty mise směřují do obtížných eh, tedy prostředí a pokud si přejete podrobné informace, můžete je dostat. Eh, pokud se týče poměru vyšších úředníků, to také řekla paní Grisle. Ano, já tedy akceptuji, co jste řekla. Nemyslím si, že bychom byli nějak dramaticky na tom jinak než členské země. Eh, ministerstva zahraničí mají více výše postavených úředníků. Tak to prostě je. My potřebujeme, aby lidé byli eh, schopni, byli v postavení komunikovat eh, s diplomaty v různých zemích. Prostě různé hodnosti a tituly v této oblasti mají velkou váhu. A také jsme jakoby zdědili od rady nebo od komise eh, lidi v poměrně vysokých pozicích. To prostě oni mají ty svoje eh, stupně, ty svoje hodnosti, eh, tak to je. A my tady v podstatě máme demografickou situaci takovou, že v příštích dvou letech bude mnoho, poměrně hodně lidí odcházet do důchodu a budeme nabírat tedy mladší. Pokud se týče přínosu a nákladů, tak eh, tady je třeba se zaměřit podrobněji na eh, to obsazení eh, devka a u nás, a abychom měli skutečně sladěné to, kde je kolik lidí a kam jde kolik peněz. Možná, že nám to zcela zatím neladí. A devko také momentálně poněkud reformuje eh, svoji přítomnost na různých delegacích. Eh, my také provádíme takzvaný zero-based review. Prostě jde nám o optimalizaci tak, abychom měli ten správný počet lidí na těch správných místech. Eh, obáváme se, že prostě asi nemáme těch lidí dost, zejména na úrovni různých politických reprezentantů, kteří dostávají nové úkoly, jimiž se komise dosud nezabývala, takže tady třeba v tomto nemáme dostatek lidí, ale pracujeme na tom. Paní Kresle, co se týče nákladu na nábor, taky já tady z hlavy vám neřeknu čísla, ale samozřejmě můžeme vám to vyhledat. Já bych řekl, že Ehm, zhruba můžeme říci, kolik to stojí, ale my jsme de facto eh, v výjimečné eh, startovní situaci. My jsme vlastně měli, já nevím, 150 eh, míst jsme měli a 9 tisíc žadatelů. Čili to byla ta mimořádná situace na začátku, takže se to nebude eh, opakovat a navíc eh, do budoucna mm, nebudeme pořádat takové velké eh, náborové konkurzy jako dosud. Jinak my velice úzce spolupracujeme s českými zemními komisy a radou eh, na mm, tom eh, procesu, to znamená eh, mm, preselekce, interview a tak dále. Či já bych celkově řekl, že si počínáme profesionálně a objektivně. Pokud někdo říká, že už předem jsou určení jasní kandidáty, no tak já musím říci, že prostě Eh, ano, jsou, jsou spekulace, protože eh, lidé de facto eh, různě tedy, a, a možná, že předem je jasné, nebo je jasné, kdo je nejvhodnějším kandidátem, ale prostě my musíme projít tím procesem. Ale já si myslím, že skutečně fungujeme transparentním způsobem. Pokud se týče smart saving, souhlasím. Eh, Eh, měli bychom se snažit tady o trošku více, poněvadž eh, potenciál tady je. Eh, nejvíce se dá ušetřit tam, kde třeba v tom zaměstnaneckém řádu tam můžeme prostě něco změnit. Otázka je tady rezidenci, ubytování tady, abychom hm, si počínali co nejefektivněji. Čili my se snažíme všude hledat možnosti eh, efektivnějšího fungování a určitě vám eh, dáme vědět, jak to dopadá. Pokud se týče eh, rozdělení pravomocí, máme interní dokumenty, kde to je jasně řečeno. Pokud si přejete, můžete dostat náhled. Samozřejmě, že žádná byrokracie není vždycky, není, není nikdy úplně dokonalá E, já myslím ale, že my máme celkem jasně vymezeno, kdo má co na, správ, na, e, na odpovědnost. E, pokud se týče školení a kritice, tak tady máme čísla od kolegu z DEVKO. Nicméně já akceptuji to, že školení pracovníků je velice důležitá věc a že tady na to se budeme muset zaměřit, aby to fungovalo správně. Um, yes, Mr. Vaughan, um, on the challenge... Pan Vaughan, um, výzvy, tak především děkuji vám za tuto otázku. Ano, uh, největší výzva byla v tom, že jsme si museli vytvořit systémy rozpočtového řízení, řízení lidských zdrojů, auditu, ochrany dat, přístupu k dokumentu a tak dále. Prostě celý institucionální aparát, který potom nám bude sloužit, jakmile ho budeme mít ustavený. A to samozřejmě není snadné, když to děláte za pochodu a musíte reagovat na krize a tak dále. Pokud se týče fluktuace směrných kurzů, z našich eh, vý, eh, výpočtů vyplývá, že kdykoliv eh, euro poklesne o 5% proti dolaru, znamená to zhruba 250 milionů. Eh, náš dopad na rozpočet. Čili tak, eh, takový je, je prostě takový je rozsah toho dopadu. Eh, není to nic unikátního pro nás, prostě je to běžná věc v diplomatických službách. Pan Rubik a jeho otázka Eh, ano, eh, tedy samozřejmě ekonomika, to je ta největší výzva a samozřejmě eh, nezaměstnanost, to je možná ta nejzávažnější věc, nejzávažnější část současné ekonomické situace. Ano, já musím říct, že si myslím, že nejlepší je, abychom se zapojili do toho růstu, zejména do, ve, ve vztazích s růstovými ekonomikami, tam, tam je pro nás šance. Eh, pokud se týče obchodní politiky, eh, delegace EU skutečně úzce eh, spolupracují eh, s biznisem, ať už jsou to obchodní komory třeba v Pekingu nebo ve Větnamu se na tom pracuje a tady skutečně pracujeme velice úzce eh, s lokálními evropskými komorami. Snažíme se reprezentovat zájmy biznisu a pomáháme také firmám, které se chtějí uchytit na těchto trzích. To máme tady DG Trade na tom hodně pracuje. A my určitě to bereme také za své. Já osobně jsem také byl v kontaktu s Business Europe a dalšími obchodními organizacemi a debatujeme o tom, jak nejlépe zajistit to, aby eh, Evropský zahraniční servis také eh, pomáhal eh, novým a již uchyceným firmám na těchto trzích Paní baronka Ešnová se o tom také, že hovoří se na tom na těch výročních konferencích. Pan, eh, na minule jsme o tom hovořila, pan předseda o tom byl také. Co se týče Ruska, pane předsedo, Ne, ne, já jsem, já jsem ještě chtěl odpovědět na to Rusko. Eh, já jsem o tom hovořil na výboru pro zahraniční věci včera na samitu. Energetika je kontroverzním problémem v našich vztazích v Ruskem. Eh, Rusové eh, mají mnoho námitek a eh, vůči našemu energetickému balíčku, ovšem my stojíme pevně, náš balíček bude platit a v tom balíčku je určitá flexibilita, která nám pomůže individuálně řešit eh, výjimečné stavy, ale my jsme jasně řekli, že Gazprom a eh, ruští dodavatelé se budou muset eh, řídit podle pravidel našeho společného trhu. Nehovořili jsme o tom antitrustovém případě, poněvadž to je poněkud důvěrná záležitost. A samozřejmě probíhají vyšetřování mnoho dalších firm, jako třeba Microsoft a tak dále a e, Rusové se snaží tady, tady říci, že e, tady jsme se zaměřili na Gazprom, na Ukrajiny. E, pokud se týče toho Tupolevu, tam je to velký problém, aby jsme měli podobný, eh, podobný problém třeba v Itálii. My se vždycky snažíme podpořit členské země v těchto problémech. Je to velice delikátní, Podívej, jsou to většinou dvoustranné záležitosti, ale my, kde můžeme, tak mm, snažíme se poskytnout maximální podporu a pomoc v takovýchto situacích. A budeme v tom tedy pokračovat. Pane předsedo, já doufám, že se mi podařilo odpovědět na většinu otázek. Eh, je tady obrovský, obrovské množství dalších problémů a samozřejmě můžeme eh, o tom debatovat s jednotlivými poslanci nebo se zpravodaji tak, abychom eh, vám ty informace, které potřebujete, doplnili tak, jak potřebujete. Děkuji vám. Děkuji bardzo. Děkuji mnohokrát, pane Sullivané. Zdá se, že ještě máme dvě osoby, které se přihlásily o slovo. Byla to otázka paní Gressler na pana Pinkstona. Položila otázku. Můžete odpovědět, pane Pinkstone? Yes, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Odpovím velmi stručně. Dva body. U druhého bodu byste mohl dát slovo, pokud budete chtít, panu kolegovi Tomemu. Za prvé, když se účetní dvůr rozhodl provést audit EEAS, tak probíhala diskuse ve dvou komorách. V té třetí, která je zodpovědná za vnější politiku a vztahy, ale také v komoře, do které patří pan kolega Tome, komoře 4, která má na starosti administrativní výdaje. My jsme se nakonec dohodli, že ve dvou sená, v těchto dvou senátech, že proběhne audit a že ten audit se bude týkat administrativních výdajů, například budov. že to tedy bude audit poměrně komplexní. Zatím jsme se nerozhodli ve třetím senátu, jaký přesně bude rozsah tohoto auditu. Ale v každém případě se to bude týkat jak politických oblastí, tak administrativních výdajů. Obě dvě tyto oblasti budou součástí takovéto kontroly. Tolik tedy v odpovědi na otázku. A Pan kolega tomu by možná mohl odpovědět na ty další body, které zmínila ve své otázce paní Gresle. Prosím. Prosím. Odpověď. Prosím, máte slovo. Eh, eh, thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych rád připomenul rozsah působnosti účetního dvora v oblasti administrativních výdajů. V kapitole 9 zprávy se zabýváme administrativními výdaji všech institucí a orgánů Evropské unie, mezi něž patří i EEAS. A celkovým závěrem bylo, že platby za administrativní výdaje v roce 2012 nebyly zatíženy zásadními chybami. Účetní dvůr hovořil o 0,1% nesrovnalostí což platí i pro EEAS. Našli jsme určité chyby ve čtyřech z 55 transakcí, což je zhruba 7 Prováděli jsme také systémovou kontrolu a musím říci, že jsme narazili na určité problémy u EEAS, o kterých hovořil pan Pisten. Také jsme tedy učinili příslušná doporučení. Kromě toho jsme zmiňovali také specifickou situaci EAS, e kterou jsme vzali v úvahu. Když plánujeme svou roční práci, proběhne nejprve analýza rizika na základě předchozích auditů anebo auditních zpráv různých služeb. Co se týče EEAS, dospěli jsme k závěru, že riziko vyplývá hlavně ze stávajících okolností EEAS jakožto nového orgánu. Existují určité dohody s generálními ředitelstvími a službami, ale přesto je poměrně těžké takto velkou instituci takto rychle vytvořit. Takže je nám jasné, že z podstaty věci tato instituce se bude setkávat s určitými problémy, i třeba vzhledem k tomu, že její delegace působí mimo Evropskou unii. Děkuji. Děkuji. Takže ještě máme tři osoby, které chtějí položit otázku. Pan Sullivan Šikerský, Ody a paní Gressler. A potom uzavřeme diskusi. Pan Šikerský má slovo. Mám jenom velice krátkou otázku. Když se podíváme na vaše pracovníky, máme tam i zástupce z jednotlivých ředitelství? Řekněme třeba, máte tým pro Rusko. Osoba, která má na starosti energetiku v Rusku, je původně z generálního ředitelství Evropské komise, která má na starosti energetiku? Jinými slovy, tedy je, to, je tam určitá obsahová návaznost? pocházejí z oblastí, které se zabývají věcí, kterou se mají zabývat tam. Nemluvím pochopitelně o celé politice v dané oblasti, ale prostě o tom daném sektoru. Pokud prostě má někdo na starosti energetiku v Rusku, tak jest, jestli je také odborníkem na energetiku a pochází eh, z oblasti energetiky v Evropské komisi. Děkuji Jean-Pierre Odi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že se na tom trvám, ale pořád jsem nepochopil, v čem spočívá ten audit. Já bych potřeboval vědět, co kontrolujeme. Evropský parlament, jakožto každý parlament, má kontrolovat vládu, exekutivní moc jaká je kontrola a jaké jsou sankce. Pokud třeba odmítneme absolutorium komisi, tak v podstatě tímto můžeme trestat komisi. A já se obávám, že jsem pořád toto ještě nepochopil. Pokud jsem tomu dobře rozuměl, tak pan Sullivan říkal, že naše absolutorium se týkalo administrativních výdajů. Pochopil jsem, že tři členové účetního dvora vyjádřili stanovisko k celkovým operačním výdajům. Máme tedy jeden audit k operačním výdajům, ale tři inspektory, z nichž jeden se zabývá administrativními výdaji a my potom budeme hlasovat o čem. Čili vy nám nabízíte, nebo nás žádáte, abychom vydali absolutorium k čemu. Já se na to ptám z toho důvodu, že v budoucnosti budeme mít další absolutoria ten posle, to, poslední absolu, absolu, to další absolutorium bude poslední před volbami a když nás se potom někdo bude ptát, co jsme dělali v oblasti rozpočtové kontroly, tak já musím aspoň vědět, o čem budeme hlasovat. Děkuji, paní Gressle, prosím. Je mi velice líto, ale musím něco vyjasnit. Já mm, prostě jsem dostala odpověď na otázku, kterou jsem nepoložila účetnímu dvoru. Já jsem se ptala, vy specifickou zprávu eh, k ESVČ a já jsem se pokusila tady nahlásit několik podnětů a přání, co by v této zprávě mohlo být. A sice otázka nákladu nabírání, oklada, eh, otázka speciálních zástupců. Nevím, zda tedy účetní dvůr mm, eh, to slyšel nebo ne. Ehm, možná, že by bylo dobré, kdybyste to tady ještě jednou zopakoval, pak, když jste to snad chtěl říct, je dobře. Takže necháme soudní dvůr přemýšlet a dáme slovo panu Sullivanovi, aby odpověděl na otázku pana Šikerského a pana jean Pierroda. Eh, eh, Děkuji. Nejprve k panu Šikerskému. Krátká odpověď zní ano. Máme odborníky z generálních ředitelství komise v delegacích. Není jich tolik, jako bychom chtěli, a je to problém, ale víme, že komise má také své problémy s personalistikou. Byli bychom rádi, abychom měli více specialistů právě z oblasti energetiky, výzkumu, a justice a vnitra. Komise se velmi snaží, aby nám dala k dispozici více takových lidí, protože my hodnotíme eh, zatíženost jednotlivých delegací a následně převádíme různé zaměstnance komise. Komise není schopna dát k dispozici tolik lidí, jako bychom my chtěli, ale na druhou stranu musím zdůraznit, že velmi spolupracujeme i s ostatními generálními ředitelstvími. Takže třeba eh, v Moskvě máme někoho zodpovědného za energetiku, ale ten také spolupracuje velmi s generálním ředitelstvím pro energetiku v Bruselu protože máme propagovat politiku Evropské unie, včetně těch, eh, které spadají spíše do portfolia eh, jednotlivých generálních ředitelství. Teď k panu Odimu. Formálně Evropský parlament má vydat či nevydat absolutorium k administrativním výdajům EEAS. Paní Ashton je za ně zodpovědná jakožto vysoká představitelka. Je to zvláštní kapitola. Nicméně v určitou chvíli také se máte vyjádřit i k celkovému rozpočtu od komise. Paní Ashton je také za něj zodpovědná, protože je místo předsedkyní komise a v kolegiu je zodpovědná za nástroje zahraniční politiky, což je služba Evropské komise, která pracuje přímo pro paní Ashton. Tato konfigurace je nastavena proto z toho důvodu, že smlouva nemohla řízení určitých částí rozpočtu předat přímo EEAS. Takže formálně dnes, pokud jsem to tady dobře pochopil, pokud se pletu, tak nech mě pan předseda opraví, formálně dnes máte vydat absolutorium k administrativním výdajům. Ale, jak říkala paní Ashton, tak eh, nemůžeme samozřejmě tuto otázku zcela abstrahovat od celkového rozpočtu EAS v širším slova smyslu. Účetní dvůr provedl, provedl kontrolu a následně prostředky, které vy jste nám pro SVČ jak si dali k dispozici, byly řádně, řádně vykládáme. To, za, to mohu za nás říci. Pochopitelně, že existuje širší politický kontext, to je mi jasné, ale není to moje odpovědnost. Eh, Nyní, kdyby mohl pan Pinkston odpovědět na otázku paní Velice rychle, pane předsedo. Samozřejmě, paní Gresle, jsme vaše otázky dobře slyšeli, jak my, tak můj kolega pan Fazakas, ale samozřejmě ještě nedošlo k žádnému rozhodnutí eh, k působnosti a přesným bodům, které mají být v auditu zkoumány, ale samozřejmě Hmm, vaše otázky jsme dostali, stejně tak já jako pan Fazakaspus. My jsme velice bedlivě naslouchali, takže vám za tyto otázky také děkujeme. Tím jsme se dostali na konec této rozpravy. Mnohokrát děkujeme panu Sullivanovi. Merci. Nous allons procéder maintenant. Euh, Teď budeme pokračovat eh, s hlasováním. Jedná se o návrh stanoviska pana Jeana Pierre Odeho. Týká se to výrodní, výroční zprávy Evropské investiční banky za rok 2011. Oui. Pan Gayer, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Z pohledu naší frakce bychom mohli udělat bloko, hlasedání v bloku. E, líbí se nám všechny pozměňovací návrhy pana Odeho i paní Hercog a klidně bychom to mohli vzít najednou v bloku. Děkuji bardzo. Děkuji mnohokrát. Co se hlasování týče, tak já tady mám dva bloky navržené. Takže pokud všichni souhlasí, tak bychom vzali v prvním bloku pozměvací návrh 1 až 10 a potom bychom se vzali v druhém kole pozměvací návrh 11 až 15. Zase najednou. Takže to uděláme takto. Kdo je tedy pro pozněvací návrhy 1 až 10. Kdo je proti? Jeden, kdo se zdržel? Nikdo, takže přijaty. Byly tyto pozněvací návrhy. Není druhé hlasování. Jinými slovy, pozněvací návrhy 11 až 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo, nikdo. Takže také přijato. Nyní budeme hlasovat elektronicky o celém tomto stanovisku. Jako hlasování koncového. To bude konečné hlasování. Zahajuji toto hlasování. Máte prosím odhlasováno? Ano, uzavírám hlasování. 14 hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, takže tímto bylo toto stanovisko přijato. To je vše. Prosím, pane Odí. Děkuji mnohokrát. Já jsem jenom chtěl poděkovat kolegům a kolegyním stínovým zpravodajům, sekretariátu a službám Evropské investiční banky. A poprosil mě opravu pár věcí, což se učinilo. Bude to předáno hospodářskému výboru. A připomínám, pane předsedo, že my jsme zodpovědní za Evropskou investiční banku ve smyslu, ve smyslu pravidel. Děkuji, Jean-Pierre. Tímto tedy můžeme uzavřít naše zasedání s tím, že poslední bude 21. ledna v 15 hodin v Bruselu a potom budeme mít schůzi 22. a 24. ledna. Děkuji a nashledanou.